někdo a musí čekat tři dny a dvě noci, aby dostal trochu peněz z evropských fondů. Děkuji. Paní Tykau na minutu.